Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové. Prosím o trochu pozornosti. Ve čtvrtech jste většin, většinou neklidní, neboť nezačínáme včas a proto bych dnes rád včas začala, ráda včas začala. se tak. Yeah. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, mám zde technickou poznámku. Prosím, řekněte, jaký článek máte na mysli. Prosím, pane Dátmusi. Děkuji, paní předsedající. Já se hlásím podle článku 11, odstavec 3 z vystoupení paní Jackie Foster ze včerejška je jasné, že pan Corbett zkreslil úlohu pana Frhovštata, pokud jde o výbor eh, westminsterských europoslanců. Řečník byl přerušen. Also, eh, lieber Kollege, wir können die Diskussion... Milé kolegyně, milí kolegové, nemůžeme tady opět zahájit tu diskusi ze včerejška. Ich habe eine weitere... Mám tady další technickou poznámku od pana Wolfa, takže prosím, máte slovo. Wo ist der Herr Wolf? Thank you. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, eh, paní předsedající, děkuji, že eh, jste mi umožnila vystoupit. Já se hlásím na, podle článku 184 a 198. Pokud jde o 198, myslím, že vy jakožto předsedající byste měla navrhnout, aby se zřídil výbor, který se bude zabývat eh, hanebným chováním Saudské Arábie vůči obyvatelům Jemenu. Financování jakéhokoliv projektu EU eh, se Saudskou Arábií by eh, mělo být zastaveno a krize v Jemenu dnes už se dotýká milionů lidí. Děti každý den umírají po stovkách a Saudská Arábie se rozhodla, že zablokuje přístavy letišť letiště a další eh, mm, eh, cestovní přechody, což znemožňuje i léčbu eh, dětí. EU e je odpovědná za řešení této tragické situace jemenských dětí a já se odvolám na pravidlo 198. Mohla byste se vyjádřit tedy k jednacímu řádu? Ne, nechte je dobrá. Pan Papadimules? Papa, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Včera došlo k ničivým záplavám v mé zemi, v Řecku. Bylo to na předměstí Aten, západním předměstvím Došlo tam ke skutečné katastrofě a tato katastrofa si vyžádala již 15 lidských životů. Předpokládám, že Evropský parlament a celá Evropská unie se projeví solidárně vůči řeckému lidu, který byl postižen touto katastrofou. A jako výraz eh, toho, že soucídíme se rodinami těch obětí, navrhuji, abychom nyní měli minutu ticha ku prospěchu těchto obětí. Děkuji. Bohužel dnes nemůžeme eh, držet takovou tu minutu ticha, ale jedno je zcela jasné. Všichni soucítíme s oběťmi katastrof, které pro nás jsou vždy velké katastrofy, lidské katastrofy. Děkuji vám za to, že jste tedy, že jste si vzpomněl na oběti a připomínám, že se vždy eh, zasadujeme o práva menšin chceme zajistit, aby byly chráněny a pro nás jako pro Evropský parlament je velice důležitá otázka. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste nás informovalo o této skutečnosti, ale pokud dovolíte, ráda bych nyní přešla zpět k našemu jednacímu pořadu jednání. Ještě další technické poznámky, prosím, pan Langen. Paní předsedkyně, rád bych informoval plénum, o tom, že úterý odpoledne během rozpravy o uh, e, situaci právního státu na Maltě po příspěvku kolegy Gigolda bylo rušeno internetové přenášení naší plenárky na Maltě a po příspěvku kolegy Kazy bylo zcela zablokováno. Celých dalších 28 kolegů, kteří poté hovořili, již nebyli přenášeni na Maltě. To nefungovalo. Podle mě je to velký skandál a prosím předsednictvo parlamentu, aby tu záležitost doše- vyšetřilo. Předsedkyně, děkuji za tuto informaci. Nevidím zde žádné další poznámky k jednacímu řádu a pokud proto se vracíme zpět k naší práci. Pan předseda obdržel žádost skupiny GUNGL, e podle které má být pan Martin Schirdervan jmenován členem výboru pro hospodářské a měnové záležitosti. Má k tomu někdo nějakou poznámku? Ne. Tímto je toto jmenování potvrzeno. Nyní se dostáváme k hlasování. A nejdříve budeme hlasovat o společném návrhu usnesení pěti politických skupin, které se týká svobody projevu v Súdánu. Po podstavci dvě návrh